Welcome to everybody. Vítám vás. Děkuji za to, že jste zde. Ráda bych přivítala a uvítala důležitou zprávu o provádění programu Erasmus+. Zpravodajem je pan Milan Zverb. A také vítáme přítomnost expertů, kteří pracovali na studii, kterou zadala, zadalo politické eh, oddělení B. Máme tady pana Bechtera eh, a Ketunina. Já nyní přejdu do italštiny, proto vás poprosím, abyste si nasadili sluchátka. Na kanále 2 máte angličtinu. Dobře. Začneme s dnešním zasedáním. Je důležité, že dnes začínáme první rozpravou eh, ke zprávě o provádění. Eh, v tomto případě se jedná o program Erasmus+, což je důležitý eh, program EU v oblasti vzdělávání, školství, sportu a mládeže. Víte, že šlo o rozhodnutí eh, parlamentu na konferenci předsedů. Eh, samozřejmě jde o sdílené eh, rozhodnutí, které podpořil celý parlament, a sice rozhodnutí spustit proces, který potom bude pokračovat příští rok. Naváže na něj komise přeskumem v polovině období na základě právního základu a to eh, o tom by se měl hlasovat potom na konci listopadu 2016. Eh, vyplývá to také z významných pravomocí, které má eh, parlament v roli přeskumu. A mimo jiné, tento typ ověření je také důležitý proto, abychom mohli Eh, říci komisi, jaké jsou naše návrhy, jaké jsou naše úvahy k řízení programu, k cílům, jejich dosažení a také bychom se mohli začít zamýšlet nad tím, jaké případné změny by program mohl eh, zaujmout od roku 2020. Budou prezentovány dvě studie. Ta první eh, se zabývá prováděním decentralizovaných akcí Erasmus Plus a hovoří o prvních zkušenostech. Eh, eh, tu studii řídilo tematické oddělení B a provedla ji ACA, eh, což je Asociace akademických kooperací, eh, akademické spolupráce. A potom druhá studie, eh, ta se zabývá prováděním klíčové akce 2, což je spolupráce pro inovace a výměnu osvědčených postupů v oblasti vzdělávání a mm, odborné přípravy mladých. Máme na to dva experty, Ketunina z Univerzity v Turku. A potom také máme zástupce národních agentur, ředitele eh, agentury v Německu, Hanse Georga Vikeho a potom eh, pana Pětera Transerte, který je ředitelem Národní agentury pro vzdělávání ve Flandrech v Belgii. Oba dva potom budou moci okomentovat eh, studie, studie pardon. A úvodem bych chtěla dát to slovo panu Zverovi, aby nám řekl pár úvodních připomínek. Hvala za besedo, gospa předsednice. Mnohokrát děkuji za slovo, paní předsedkyně. A děkuji také za to, že jste se postarala o to, že na dnešní schůzi přišlo tolik lidí. A děkuji také, že jste zajistila slovinskou kabinu kvůli tlumočení. Já jsem rád, že jsem měla příležitost připravit tuto první zprávu společně s dalšími kolegy a jsem si jistý tím, že tato zpráva bude prospěšná i pro další zprávy, ve kterých eh, budeme rozebírat provádění programu Erasmus+. Jsem rád, že dnes tuto příležitost máme. Já jsem obhájcem programu Erasmus+. My víme, že program Erasmus Plus vznikl v roce 2014 a to znamená, že zatím ještě nemáme tolik informací, ze kterých bychom mohli při analýze vycházet a které by nám mohly pomoct vyvodit nějaké závěry. Ale přestože nemáme tolik údajů a tolik informací, budeme je mít na konci tohoto roku po přijetí naší zprávy. Tato zpráva je stejně důležitá. Já jsem byl v kontaktu s nejrůznějšími zúčastněnými stranami a budu v tom pokračovat. A jak říkala paní předsedkyně, už máme také určité studie, takže tyto první studie, tato první hodnocení nám dávají určitý materiál, určité podněty k zamyšlení, pokud jde o provádění programu Erasmus+. Když se podíváme na ty první studie, mohu dospět k závěru, že z metodologického hlediska jsou velice dobře sepsané. A proto si myslím, že závěry, které z těchto studií vyplývají, jsou platné. Také si myslím, že všechny naše závěry, které zahrneme do naší zprávy, budou velmi užitečné, až se budeme tomu provádění věnovat dál do budoucna. Loni v listopadu jsem zorganizoval akci, která se týkala učňovství a také jsme zorganizovali konferenci k Erasmu+, Chystáme další akce, druhé veřejné slyšení ELS k programu Erasmus+. To druhé slyšení se zaměří spíš na úlohu mládeže. První slyšení, které jsme uspořádali loni v prosinci, se zaměřilo na formální vzdělání a tak dále. V září také chystáme schůzku v Ljubljani ve Slovensku s komisařem Navračičem. Takže v kostce odehrává se spousta akcí, máme řadu příležitostí setkat se s různými zúčastněnými stranami, příležitosti pro výměnu informací, pro získání dalších informací. A víme tady, jaké jsou hlavní cíle programu Erasmus+. Vylepšit schopnosti a dovednosti, zvýšit zaměstnavatelnost, pokusit se vyřešit otázku nedostatečných schopností a dovedností. Nový program by měl věci zjednodušit a propojit jednotlivá odvětví. Měl by zajistit, že se zapojí všichni. Nejrůznější aktéři nám říkali, že s tím systémem jsou problémy, že formuláře jsou složité, či jsou problémy s komunikací s Evropskou komisí a samozřejmě, že je málo peněz. V rozpočtu je málo peněz. Evropská komise se snaží tyto dětské nemoci vyléčit, pokud je o provádění programu, ale jsem si jistý, že už není možné vrátit se ke starému modelu. Jsem přesvědčený o tom, že dílčí programy by si měly zachovat svá jména, svou identitu. Máme Leonardo da Vinci, Comenius, Mládež a akce a tak dále. A tyto názvy bychom si měli zachovat. Máme také strategii Evropa 2020, strategii pro vzdělávání odbornou průpravu, strategii pro mládež a víme, jaké jsou cíle všech těchto strategií. Ale musíme se zaměřit i na další témata, třeba na přistěhovalce, abychom zajistili, že i oni se zapojí do naší společnosti. Programu Erasmus Plus se účastní 50 národních agentur – prozatím stoprocentně využili všechny dostupné finanční prostředky. A to všechno znamená, že ten program je efektivní a úspěšný. Samozřejmě ten program nemůže existovat sám o sobě, musíme ho propojit s dalšími sektory, se sektorem vzdělávání, s podnikatelským sektorem. Kolem programu Erasmus Plus je síť, která se vyvíjí. Máme koalici sektorových dovedností, různé formáty, které nám umožňují vytvářet sítě. Máme Evropskou dobrovolnickou službu a tak dále. Mluvili jsme dřív o ztracené generaci, Spousta lidí byla bez práce. Ty počty se nám podařilo snížit. Mimo jiné díky programu Erasmus+. Takže na závěr svého úvodního vystoupení bych chtěla říct, že program Erasmus Plus je úspěchem a mělo by to tak zůstat. Děkuji. Děkuji kolegovi Zverovi. Myslím si, že bude velmi zajímavé vyslechnout si naše experty a také zajímavá bude první rozprava k této důležité zprávě. Bude prezentovaná, jak už jsem řekla, v říjnu. Prosím, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já doufám, že mě slyšíte. Pokud ne, tak na mě zakřičte. A já vás zhruba v deseti minutách seznámím s výsledky takové menší studie o provádění v prvních letech, o prvních zkušenostech s prováděním programu Erasmus. A jde o decentralizovanou implementaci programu. Vy se zaměřujete na vzdělání, na evropské programy pro vzdělání a proto víte, co mám na mysli. Kdyby to nebylo snadné sledovat, kdybyste se v tom ztratili, tady máme tři kroky, které se pokusím pokrýt. Řeknu vám něco na úvod a něco k metodologii. Seznámím vás s hlavními zjištěními v kostce a potom trošku podrobněji. Úvod a metodologie. Kdo tu studii zpracoval? Byla to organizace, jejímž jsem ředitelem, Združení Academic Cooperation. Věnovali jsme se tomu v dubnu, od dubna do června 2016, tak, takže je to velmi nová věc. A autory jsou Irena Ferenč, která tady dnes je, Maria Mitič. Jaký byl cíl a rozsah? Snažili jsme se postihnout a analyzovat první zkušenosti, především s prováděním programu Erasmus+. A zaměřili jsme se, protože to bylo naše zadání od Evropského parlamentu, pouze na decentralizovaná opatření. Ty věci, které provádějí ty takzvané národní agentury. Provedli jsme online průzkum všech těchto agentur v celé Evropě. Celkem jich bylo 61. Nějakou reakci jsme dostali od 40, což je senzačně vysoký podíl v porovnání s dnešními průzkumy a také jsme s nimi provedli pohovory přes telefon nebo přes Skype. A teď se dostávám k tomu většímu obrázku. Nejprve jsme se respondentů ptali, co jsou podle nich největší, čtyři největší výhody, plusy tohoto nového programu? A co jsou čtyři nevýhody, mínusy? Víc než dvě třetiny národních agentur shledalo, že největším plusem je potenciál eh, průřezové spolupráce přes různá odvětví, ale musím zdůraznit, že je to potenciál. Protože teprve až ten program postoupí dál, uvidíme, do jaké míry se tento sen stal realitou. Druhá věc byla racionálnější architektura programu, která, jak víte, na rozdíl od minulých programů už není zaměřena na jednotlivé sektory, ale vychází to z logiky aktivit, hlavních klíčových kroků. Dále zjednodušené finanční řízení, především eh, na základě jednotkových nákladů, to je třetí věc. A čtvrtá věc je potenciál pro širší dopad z hlediska cílů politik, které jste stanovili vy v Evropském parlamentu a Evropská komise a Rada. Další věc jsou nevýhody Omezená funkčnost, a to je eufemismus, omezená funkčnost nástrojů informatiky a jejich počet. jejich příliš mnoho a jsou špatné. To byla ta největší stížnost. Administrativní komplexnost a byrokracie, to byla další věc, to uvedlo 75%, ale já jsem od poloviny 80. let dělal vyhodnocení programu a musím říct, že pokud je o zjednodušení, nikdy nikdo nebyl spokojený. Tak většinou se to zveličuje. Preference pro velké projekty znevýhodňuje malé žadatele, takže respondenti to vnímají tak, agentury to vnímají tak, že Evropská komise upřednostňuje velké smlouvy a velké projekty, a malí žadatelé, zejména v sektoru mládeže, to nedokážou zvládnout. A harmonizace v jednotlivých sektorech zašla příliš daleko. To říkali někteří. A teď trošku podrobněji. Potenciál pro mezisektorovou spolupráci. Ptali jsme se, jak to vypadá této souvislosti se s tím novým programem pojily velké naděje. A na základě empirických důkazů, když se ptáte, jaká byla očekávání, jaké jsou první zkušenosti, není tam příliš velká změna v porovnání s dřívějšími programy. Vidíte, že 65% má pocit, že došlo k mírnému navýšení mezioborové spolupráce. 8,6% dokonce pozorovali značný nárůst a zhruba 25 žádnou změnu. Takže je tady potenciál pro navýšení, ale nedochází k tomu rychle a rozhodně se to nestává přes noc. Některé agentury se také stěžovaly, že není úplně jasné, co vlastně znamená mezioborová spolupráce a chtěli nějakou definici. Naše doporučení je, zajistit, že skutečně bude docházet k mezioborové spolupráci, využít potenciál, aby se to stalo realitou. Další věc, racionalizace pravidlů, pravidel pro programy přes jednotlivé sektory. Toto je důrazný prvek, rozhodující prvek nového programu. A předtím probíhala dostiživá debata, jestli to bude fungovat nebo ne. Pro národní agentury to v podstatě pro koncové uživatele nepřineslo žádnou změnu, to znamená pro studenty, pracovníky, mládež a tak dále, a také pro instituce. A také pro EACEA. E Mě by zajímalo, jak, se, jak tohle vědí, když se to neúčastní, ale dobře. Směru k horšímu vidí pro sebe, je to víc práce, je to větší zátěž. Změnu k lepšímu vidí pro Evropskou komisi. Já nevím, jestli je to proto, že každý má vždycky pocit, že jinde je tráva zelenější, možná, možné to je, ale tady nebudu spekulovat. V oblasti mládeže jsou výsledky méně pozitivní, toto je citát. Pro mládež došlo rozhodně k přílišné harmonizaci a racionalizaci a v prvním roce eh, došlo ke ztrátě 40 žadatelů. Naše doporučení Žádná další harmonizace, bylo dobře, že byla harmonizace, ale teď potřebujeme fázi konsolidace, než se vydáme k novým obzorům. Finanční zpráva. To je vždycky velká otázka ve všech programech od samého počátku, ať už to byl Erasmus nebo Komet v 80. letech. Zavedení jednotkových cen a paušálních částek, to byla velká novinka, nebo alespoň to bylo mnohem důraznější než dřív, než tak, jak se to využívalo dřív. A má se za to, že je to velice výhodné pro příjemce v programu. 54 národních agentur má pocit, že pro příjemce programu je to teď snazší. 20 se domnívá, že se nic nezměnilo. A jenom 25,7 usuzuje, že je to teď těžkopádnější. Pro Národní agenturu je ta změna méně výrazná. Něco pod 50 se domnívá, že se jim práce usnadnila. 16,7 nepozoruje žádnou změnu a téměř 40 má pocit, že je to těžkopážnější, takže je to takové smíšené. Není tady žádná jednoznačná tendence. Nicméně výhody z hlediska usnadnění finanční zprávy částečně vyrovnávají byrokracie a nadměrný audit, přílišný počet auditů, problémy s informatikou, s pokyny a tak dále. A ještě podrobněji, financování. Je Erasmus dobře nebo odpovídajícím způsobem financovaný? 52 národních agentur se domnívá, že je odpovídajícím způsobem financovaný. U zbytku jako ta, tak trošku jako u Brexitu téměř stejná procenta mají pocit, že financování není dostatečné. A mimochodem ani jedna národní agentura se nedomnívá, že program je příliš financovaný, ale to není překvapující. Když se podíváte na hlavní kroky a sektory, začíná to být trošku odstíněné. KE2, tam více než tři čtvrtiny respondentů mělo pocit, že je prostředků málo. U K a 3 se v zásadě, alespoň většina těch eh, národních agentů domnívala, že prostředky jsou odpovídající, byly to téměř dvě třetiny. A mobilita KA je někde uprostřed. Vzdělávání dospělých je ve většině případů málo financované to se domnívá 81 agentur a následuje mládež 70 a školní vzdělání 62 A BET je jediný sektor, kde se většina národních agentur domnívá, že je financování odpovídající. Paušální sazby, jak už jsem říkal, jsou vítány jako prostředek pro finanční zprávu, ale otázka zní, jestli jsou dostatečně vysoké. A tady byla celkem velká kritika, protože dostačující nejsou a pokrývají mnohem méně nákladů než ve starých programech, kde to nebyly nezbytně nutně paušální částky, ale také tam byly určité finanční úrovně. Naše doporučení to nevychází ze žádných z těchto pozorování. Národní agentury si také stěžovaly, že jim někdy zbudou z nějaké části programu peníze a potřebují peníze v jiné části programu, ale nemohou je převádět, protože ta rozpočtová pravidla jsou příliš složitá a nesrozumitelná. Žadatelé a příjemci program chtěl přilákat nové typy organizací. Ukázalo se, že dojeme takový, že největší nárůst hlediska nových aktérů je mezi nevládními organizacemi 47%, pak jsou to veřejné orgány 45%, ale největší podíl národních agentur se stále domnívá, že zapojení těchto jiných aktérů ani nestouplo, ani se nesnížilo. Takže to není zase tak velký úspěch. A jak už jsem říkal, má se za to, že Erasmus Plus upřednostňuje velké projekty a znevýhodňuje proto malé organizace, které na tom nejsou administrativně tak dobře. V oblasti mládeže, ale nejenom tam. Na vysoké úrovni je konkurenceschopnost, v některých oblastech, jako je třeba KA2 a především strategická partnerství. A tam je někdy e, úspěšnost do 10% a to je možná nebezpečí, protože lidé se mohou domnívat, že v podstatě nemají šanci. Už jsem téměř na konci. speciální cílový, cílové skupiny, to si přál parlament, osoby ze znevýhodněných prostředí nebo osoby se speciálními potřebami. Tady se nemá za to, že nedošlo ke žádné změně, pokud je o osoby se speciálními potřebami. U osob ze znevýhodněných prostředí tady se malá většina národních agentu domnívá, že Erasmus Plus je potenciálně schopen lépe vyhovět jejich potřebám než dřívější programy. A naše doporučení udělat prostor také pro menší žadatele a menší projekty. A pak ještě další detail, a totiž spolupráce mezi jednotlivými aktéry, kteří provádějí program, spolupráce s Evropskou komisí, přesně polovina všech národních agentur je buď spokojená nebo velmi spokojená se spoluprací s Evropskou komisí. Asi 30 není ani spokojená, spokojených, ani nespokojených a pouze jedna pětina je nespokojená nebo velmi nespokojená. A nejvyšší spokojenost se projevuje u národních agentur s takzvaným úplným portfoliem. To jsou národní agentury pro všechny části programu, pro všechny sektory. Kdybychom se na to zeptali v pohovorech před rokem, odpověď by byla mnohem negativnější. Takže došlo k pokroku, přestože ten začátek byl trošku kostrbatý. A to proto, že všichni, koho se to týká, byli odhodlaní zajistit, že to bude fungovat. Spolupráce s výkonnou agenturou tady musím být opatrný, tady úplně nejsem spokojený s tím, jak je to tady napsané. Už jsem téměř na konci. Spolupráce je téměř nulová, ale to tam být musí. Protože ty dva orgány jsou činné v různých částech programu, ale národní agentury říkali, že je potřeba trošku víc spolupracovat, třeba při výměně informací. Protože jde také o informace o programu Erasmus+. Takže potřebujeme formalizovanější, systematičtější spolupráci s EAEA. E a tady přeskočím informatiku, čistě proto, že to už jste slyšeli stokrát. Je to prostě katastrofa, ale vylepšení už se chystá, všichni na tom pracují. Takže doporučení je ne víc, ale méně a lepších nástrojů v oblasti informatiky – a zjistili jsme, a to je poslední postřeh, že program velice důsledně prosazuje komise, národní agentury, úplně všichni do té míry, že by to mohlo vést k obrovské frustraci, protože když se podíváte na některá opatření, která. Protože jednotlivé země mají velice málo eh, prostředků, například eh, kredity pro mobilitu pro jednotlivé země, to by mohlo být kontraproduktivní, takže doporučujeme, abychom zaměřili propagaci na nevyužité části programu. Já bych vám rád poděkoval za trpělivost a ještě bych vám rád předložil jedno poslední doporučení, které jsme dostali od agentur. Tohle všechno je krásné, ale přestaňme teď, konsolidujme se a neprovádíme samoučelné změny. Děkuji vám. Thank you so much. Very, very interesting. Děkuji za eh, velmi eh, zajímavou prezentaci studie. A teď má slovo pan Ketunen. Máte 10 minut. Eh, dámy a pánové, já jsem Juha Ketunen Jmenuji se Ketunen, jsem z Univerzity Turku o aplikovaných vědách a mám eh, vyhodnotit eh, nástroj klíčové akce 2 a jde tedy o projekty Erasmus+. Rámec toho vyhodnocení je poměrně jednoduchý. Eh, vychází se ze skutečnosti, že Eh, projekty eh, potřebují dvě typy věcí. Jednak potřebujete financování a jednak potřebujete dovednosti a kvalifikace. Můžeme potom očekávat nějakou činnost. V tomto případě eh, se jedná o strategická partnerství, aliance vědomostí, aliance v rámci sektorových dovedností a budování kapacit. Já teď eh, zanalizuji provádění programu Erasmus Plus z těchto hledisek. Jde o dopad, financování, eh, dovednosti a kvalifikace a aktivity, protože toto je důležité pro provádění programu. Z hlediska eh, dopadu bych chtěl říci, že vnější dopad aktivit je možné zvýšit, když budeme požadovat, aby eh, existovalo více organizací, zprostředkujících organizací, například může jít o podniky nebo eh, jiné organizace spotřebitelů zákazníků. Inovace, to je jeden z klíčových účelů programu a schopnost inovovat eh, může být vylepšena tím, že budeme mít eh, průvodce pro program Erasmus+. Osoba, která připravuje program, tak eh, definuje ty subjekty, které jsou zapojeny do programu, ty subjekty, které řeší inovace. Inovace to jsou myšlenky, které můžete uplatnit ve veřejném sektoru eh, nebo v podnicích, eh, v organizacích zákazníků. Z hlediska financování bych chtěla říci, že pokud existují nějaké politicky důležité cíle, tak je možné využít konkrétní financování na podporu takovýchto činností. Například Přikomontrekualismus. Nicméně tyto projekty zahrnují příliš eh, papírování v vozovkách. A tom bychom se měli vyhnout, tak abychom alokovali eh, více prostředků na ty nejdůležitější projekty nebo cíle. Potom eh, stejný, stejná míra grantů na jednotlivé osoby na den, eh, tak eh, to není zrovna rozumný přístup, protože to nezlepšuje kvalitu projektu. U některých institucí nebo organizací, které se účastní, tak eh, projekty nejsou velmi ziskové. A pokud existují takovéto požadavky, tak je zde trend Eh, mezi eh, zúčastněnými organizacemi využívat personál za nízké mzdy. Takže nenajímají profesory nebo eh, významné učitele nebo osoby, které berou vyšší plat. Z hlediska aktivit bych chtěl říci, že by měly zahrnovat popis procesů a struktur, které jsou projektech použity, tak abychom eh, dosáhli požadovaného dopadu. Aktivity by měly vycházet eh, z důkazů, to znamená, je nutné, abychom mohli očekávat eh, dopad, který vychází z těchto činností. Měl by se vycházet z inovativních nápadů, nových nápadů, které jsou uplatňovány v podnicích a dalších zákaznických organizacích. Dalším tématem je šíření a udržitelnost. Tyto lze u projektu vylepšit tím, že budeme používat stávající struktury, například sítě, anebo také nové trvalé struktury, které byly vytvořeny pro, eh, nebo po takovýchto projektech. Jde nám tedy o to, aby eh, abychom dosáhli udržitelnosti i po ukončení projektu. Z hlediska dovedností a znalostí je na místě říci, že průvodce pro Erasmus Plus bych měl mít jasný odkaz na eh, nástroje eh, evropské transparentnosti a uznávání a zejména evropský rámec kvalifikací. Mnohé projekty nevyužívají ten nejlepší personál. A e, přitom e, máte určitě osoby, které mají e, odpovídající vzdělání. Kritérium pro přidělení, pro získání zapojení se do projektu by měly zahrnovat také odpovídající pracovní zkušenosti, můžete zvažovat také zkušenosti v zahraničí nebo kapacity z hlediska Eh, pedagogického. Hovořil jsem s mnoha experty z různých zemí a vyvodil jsem z toho tyto výsledky. Kromě toho jsem hovořil také s pracovníky projektu, hovořil jsem se spousty expertů a má doporučení vycházejí z těchto rozhovorů. Jaký je žádoucí výsledek projektu? Myslíme si, že je možné ho lépe dosáhnout, pokud přidělíme více zdrojů eh, tomu hlavnímu účelu, té podstatě projektu, tak abychom dosáhli strategických eh, cílů a cílů toho programu. Jeden eh, z členů našeho hm, programového projektového týmu řekl, že asi 40 finančních zdrojů se vynakládá na zprávu těchto projektů, což není zrovna rozumné. Měli bychom uvolnit více prostředků eh, na hlavní eh, činnosti projektu, na jejich podstatu. Potom mm, bychom se měli vyhnout zbytečné byrokracii tím, že bychom eh, zlepšili procesy a rozdělení práce mezi národní agentury a mezi tu výkonnou agenturu EACA. Potom eh, kontrola nad národním financováním a jednodušší pravidla, to je další věc, které, které je zapotřebí. Dále jde o kvalitu projektů. Tu je možné posílit tím, že zlepšíme eh, proces podávání žádosti a znovu ho navrhneme. Typickým příkladem je, že je nedostatek času na přípravu projektu. Je spousta návrhů projektů, které musí být připraveny zároveň. Pokud bychom měli více času, tak bychom mohli věnovat více tohoto času přípravě a tím pádem bychom mohli zlepšit kvalitu projektu. velkou výzvou je možnost využití platformy, která staví na webu. Je to naše doporučení, protože si myslíme, že to může zjednodušit eh, různé nástroje, různé aplikace, tak abychom eh, zjednodušili eh, řízení podávání žádostí stejně tak jako audit projektů a účetní stránky projektů. Toto představuje velkou výzvu a pokud bychom ji zvládli, tak bychom eh, mohli omezit zbytečnou byrokracii, která je spojena s těmito projekty a naopak bychom mohli více prostředků věnovat na podstatné záležitosti projektů. A toto představuje eh, touto výzvou. Toto představuje tu hlavní výzvu. Já tímto zavírám dnešní prezentaci. Děkuji, děkuji za vaše návrhy, říká paní předsedající. Nyní dostává slovo pan Vik, máte sedm minut. Děkuji, paní předsedající. Já jsem Hans-Georg Vik, jsem eh, ředitel Young for Europa, což je národní agentura pro mladé v Německu mohu říci, že zkušenosti se spoluprací s ostatními třemi je výborná. Mezi námi čtyřmi eh, nemáme žádné problémy, to znamená, naše zkušenosti jsou pozitivní a stejně tak i naše spolupráce. To by mělo zaznít. Kromě toho je třeba také říci, a tady chci navázat na pana Zvera v vyhodnocení současných zkušeností, je, že eh, dosavadní zkušenosti s programy i přes počáteční obtíže byly úspěšné Máme stále více žádostí. Když se podíváme na čísla z roku 2016, tak eh, jenom eh, Youth, eh, jenom pokud je o akci pro mladé, tak už máme dva termín, během dvou termínů jsme měli stejný počet aplikací jako v roce 2014. Využíváme všechny prostředky, které máme k dispozici. Máme také nové formáty jsou už poměrně zavedené, ale jak už jsem řekl, tak na začátku jsme samozřejmě řešili nějaké počáteční problémy. Museli jsme využít spoustu eh, evropských zkušeností z oblasti mobility a mohu říci, že společně v tom procesu zprávy vynakládáme veškeré úsilí na to, aby eh, tento program byl co nejblíže praxi a, a samotným aktérům. Nicméně samozřejmě stále co zlepšovat, na to nesmíme nikdy zapomínat a nikoho asi nepřekvapí, eh, protože jde o nový eh, eh, program, zejména pro Youth in Action, mladí v akci. Je to také součástí celoživotního vzdělávání, nebo spolupracujeme s nimi. A pro nás je důležité, abychom měli specifickou kapitolu pro mladé abychom měli konkrétní zaměření se na práci s mladými, na politiku pro mladé. Nejde čistě o vzdělávací programy, protože nejsme součástí vzdělávací strategii, jsme součástí politik pro mladé, což opět je dobré připomenout. Je to dobré a důležité a nesmíme na to zapomínat. Nese to sebou také omezení pro širší změny anebo další harmonizaci. Už zde zaznělo, že mm, harmonizace by pravděpodobně měla být pozastavena, alespoň my jsme měli takový dojem, bylo to tak důležité v té první fázi, ale je důležité si uvědomit specifika jednotlivých odvětví. A teď nemám na mysli pouze tu oblast eh, mladých fakcí Use in Action, ale pokud se podíváme na systémový dopad v jednotlivých odvětvích, tak eh, si uvědomíme, že zapotřebí mít eh, zaměření podle konkrétních eh, oborů, odvětví. Standardizace, harmonizace je samozřejmě užitečná, usnadňuje nám život, ale na druhou stranu potřebujeme hm, také eh, strategie pro implementace, které jsou specifické pro jednotlivá odvětví. Nám trvalo několik kroků, než jsme k tomu došli, ale je to důležité a zaznamenali jsme změnu během posledních let. Je stále větší uznání právě této Eh, specifičnosti. A je to důležité pro dosažení cílu programu. Je třeba to uvést v praxi také národním agenturami, Evropskou komisí a také samotnými aktéry. Co se týče rozpočtu, tak eh, někteří z vás možná nevědí, že máme zvláštní eh, položku pro mladé v akci, je to asi 10%. Jsme rádi, že tady existuje samostatná položka. Je zde i tím pádem určité omezení finanční flexibility, ale zaručuje nám to eh, rozpočet pro mladé i eh, významný nárůst. A musíme si uvědomit, že u 10% máme 25% účastníků, máme také nejvyšší počet žadatelů u mladých fakci, také nejvyšší eh, počet eh, financovaných eh, projektů a nejvyšší počet organizací. Panuje zde tedy velký zájem o to, co se v rámci Youth in Action děje. Předpokládáme, že dojde k nárostu rozpočtu v roce 2017 a my nebudeme mít problémy eh, využít ty prostředky navíc, naopak eh, v Youth in Action potřebujeme více prostředků. Asi to platí také pro ostatní, ale já tedy zastupuji tu část, která se týká Youth in Action. Eh, ta mezioborová spolupráce, zde vidíme velký potenciál a souhlasím také s tím, že je to potenciál, to znamená, nedosáhli, nebo zatím jsme ho nevyužili plně. Uh, Eh, tu mezioborovou spolupráci. Není to proto, že bychom si to nepřáli, protože bychom nechtěli, ani to neplatí pro příjemce nebo žadatele, ale je to dáno tím, že to je eh, obtížné. Je zapotřebí lidi podpořit, eh, spotřebujete správné opatření, správné formáty a proto souhlasím s tím, co již zaznělo, že pravděpodobně bychom potřebovali samostatnou akci na tu takzvanou mezioborovou spolupráci. Někdo eh, řekl, že Erasmus Plus znamená více administrativního úsilí, to nikdo nepopírá a je to dáno tou velkou složitostí programu. Je to obtížné, na tom se nic nezmění. Je zde snaha omezit administrativní břemeno, z části úspěšná, Nicméně je to věc, na které budeme muset nadále pracovat, na snižování administrativního břemene, jak pro národní agentury, tak pro žadatele. Chtěl bych zdůraznit eh, také evropskou spolupráci mezi národními agenturami, což je jeden z úspěšných faktorů mezi Youth in Action, ale mm, i v programu jako takovém. My jsme rozvinuli společné strategie a nástroje, tak abychom dosáhli harmonizované implementace programu a podle mne jde o klíčovou otázku a klíčový prvek pro to, abychom měli skutečně evropské programy, které přinesou skutečnou evropskou předanou hodnotu a harmonizaci. Standardizace je jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, ale důležitějším mm, řešením je úzká spolupráce mezi národními agenturami a také eh, podpora eh, úzké spolupráce mezi eh, aktéry občanské společnosti tímto způsobem můžeme dosáhnout evropské přidané hodnoty a evropské dimenze. To znamená, je třeba posílit eh, úzkou spolupráce mezi agenturami a eh, také mm, musíme posílit implementaci. Ta spolupráce podle mě je jedním z faktorů úspěchu. Je zapotřebí mít jasnou podporu eh, zainteresovaných stran, členských článek. Eh, je zapotřebí zajistit, že to bude blízko konečným uživatelům, tedy tento program, že to má dopad na národní úrovni i na evropské úrovni, pokud je evropská spolupráce funguje. Je proto důležité ehm, zachovat tu decentralizaci programů, Nicméně chápu, že evropští, evropské nevládní organizace požadovaly specifická opatření, která by mohla fungovat centralizovaně na úrovni Bruselu. Nicméně tím se nějak nespochybně ta decentralizovaná eh, forma programu, kterou je třeba zachovat. Na závěr v jedné ze studií se uvádí, že Evropský parlament může zvážit revizi nezbytných aktivit, zdrojů a metod, které mohou upevnit eh, Youth in Action program v rámci Erasmu Plus během další eh, fáze Erasmu. A já si myslím, že to je směr, kterým bychom měli jít, jestliže máme konsolidovat eh, tu část programu Erasmus Youth in Action. Děkuji. Poslední na řadě je pan Tracert. Máte slovo. Děkuji. Děkuji za možnost eh, vlastně svědkem eh, té změny eh, k horšímu zřejmě pro Národní agentury, jak to vyznělo z jedné z předchozích prezentací. Já v tom krátkém čase bych chtěl ukázat, jak my, jakožto agentura, Eh, jsme se vyrovnali s tím novým programem a jaký byl dopad na naši interní organizaci. Nejprve byly to těžké dva roky, 2014 a 2015, především proto, že nebylo žádné přechodné období a došlo k velkému překrývání Erasmus plus a LP. Museli jsme dokončit poslední zprávy z LLP, kde jsme museli ještě zároveň s tím ale vytvářet eh, ten nový projekt. Vzhledem k programu celoživotního učení LLP eh, pro nás jako pro Národní agenturu eh, to bylo tak, že jsme měli vlastně čtyři útvary, které měly vlastní projektový cyklus a dělali všechno od informace až pro, po závěrečné zprávy. Takže roky 2014 a 2015 byly náročné. Museli jsme změnit interní strukturu, museli jsme se eh, vlastně jinak uspůsobovat v té oblasti celoživotního učení a zároveň jsme se museli přizpůsobovat novému programu eh, Erasmus+. Učili jsme se za pochodu, Eh, tak eh, jak to vlastně navrhovala i Evropská komise ve spolupráci s národními agenturami. Je to program zjednodušení, ale byly tady velké otázky ohledně výkladu a vyjasnění. Pokud jde o koncepci se zavedením decentralizovaných strategických partnerství a základních změn Eh, u vzdělávání to byla velká výzva nejen pro agentury, ale také pro ty, co působí v terénu. Na počátku se k tomu vedly velké diskuse, ale teď dáváme všichni přednost vlastně eh, tomu programu pod jednou značkou Erasmus+. Ta eh, naše struktura Národní agentury vlastně vyvolávala otázky, jaké kompetence, jaké zdroje potřebujeme jako Národní agentura ke zprávě tohoto projektu. Očekávání byla odlišná, Například správce nějaké složky u LLP měl především na starost administrativní záležitosti, ale teď eh, ten správce nedělá jenom administrativní záležitosti, ale věnuje se i obsahu projektů. Také tady jsou nová očekávání ohledně dopadu, šíření informovanosti. To znamená, že potřebujeme kompetence, schopnosti, zdroje, které jsme během programu LLP tolik nepotřebovali. Je to skutečně složité, to je pravda. A v terénu byla veliká očekávání, pak eh, proběhla lehká deziluze, ale jak říkal kolega, situace se dále mění. Jedno z prvních zjištění v terénu bylo, co vlastně eh, přiměje nějakou organizaci, aby se přihlásila do Erasmus+. Zda to dělají tedy pro peníze, anebo zda to dělají kvůli tomu, aby měli mezinárodnější povahu. Každý rok mi volají především zástupci vysokého školství a ptají se mě, jaké, o jaké maximum si mohou požádat. A nakonec si skutečně žádají o ty maximální e, částky. E, takže to je vlastně, co je k tomu vede. Na druhé straně ale vysoké e, školy si musí klást otázku, zda mají schopnost vlastně vytvářet vhodné projekty, protože napsat kvalitní projekt, pokud nemáte nějakou podpůrnou strukturu, není úplně jednoduché. A národní eh, agentury i ti, co působí v terénu, si stěžují tedy na počítačové nástroje. Já to nechci moc rozebírat, ale nebylo to úplně jednoduché se s tím vypořádat. Na druhé straně možná jsem měl tu výhodu, že jsem byl i klientem LLP, že jsem byl potom ředitelem v Erasmu+, takže jsem e, vlastně na to měl náhled jakoby s obou stran. Jedna z mých hlavních e, e, představ nebo vodítek byla definice výboru Erasmus Plus ohledně očekávání na Národní agenturu. Co Evropská komise očekává od Národní agentury? A pokud toto přečtu, je to z roku 2014, tak vlastně nás vnímají jako jakési agenty či propagátory Erasmu Plus v našem příslušném regionu. Další věc, a mohu vás ujistit, že mnoho kolegů vedlo stejné diskuse, jak tedy se máme eh, zorganizovat v této eh, struktuře programu. Máme interně vlastně se přizpůsobit rozdělení mezi klíčovou akcí 1 a klíčovou akcí 2? Měli bychom zvolit přístup tak jako lidé v terénu? Máme si nějak rozdělit administrativu? To byla řada otázek, kterou mi kladly i kolegové. A navíc ten program vzdělávání eh, si musíte uspůsobit pro svůj specifický kontext. Například VET a tady ve Flandrách máte tedy školy, které nabízejí odbornou přípravu v kombinaci s všeobecným vzděláním. To znamená, máme školy, které kombinují obojí a mohou tedy se e, přihlásit jak v programu VET, tedy odborné přípravy, tak v programu všeobecného vzdělávání. Takže to bylo dosti složité tím eh, také eh, mohu zmínit otázku, proč vlastně to děláme, co je naší ambicí jakožto Národní agentury, jaká jsou očekávání a jaké eh, jsou vlastně naše návrhy, abychom to propagovali. My jsme zorganizovali forum zúčastněných stran a k našemu překvapení více než 200 škol a institucí vyššího vzdělávání se zúčastnili tohoto fóra. Měli jsme strach, že se budou stěžovat na Erasmus+, ale brzy se ukázalo, že Eh, oni mají od nás, jakožto od Národní agentury, vysoká očekávání. Ta očekávání, které můžeme shrnout do dvou otázek zda Národní agentura vlastně prodává nějaký výrobek či značku, anebo zda se snaží podporovat eh, mezinárodní charakter a spolupráci. Druhá otázka, zda je Národní agentura nějakou bankou, loterií, eh, správním orgánem, anebo jestli je partnerem pro ty organizace v terénu, které eh, chtějí mm, provádět mezinárodní projekty. Tato otázka se kombinuje i s tím, že nejen máme na starost KA1 a KA2, ale i další akce jako EPALE, to je pro vzdělávání starších, nebo eh, e-twinning, jsou tu i další evropské iniciativy a my jsme si tedy říkali, jak to všechno dohromady nějak zvládneme. Tak teď to musím trochu uspíšit. Závěry byly především takové, že musíme zohlednit to, to, co máme dělat v rámci Erasmus+, ale nejedná se jenom o peníze, jedná se právě o to posilování mezinárodnosti. A je třeba to vysvětlovat v terénu, že ty projekty musí být proveditelné, aby se nenechali vlastně vést pouze možností získat ty peníze. Dále, pak je třeba se zaměřit na to cílové publikum, na jejich očekávání, potřeby, to jsou vytyčení cílů a podobně. Pokud jde o strukturu, my jsme si vytyčili dvě zásady kdy vlastně od toho přístupu založeného na terénu jsme spíše přešli vlastně na mezinárodní um, povahu a na vlastně, řekněme, takové zodpovědné řízení, account management. V tomto smyslu máme tedy tým konzultantů, kteří všichni zodpovídají za určitý klastr Eh, primární a sekundární vzdělání. Je to pár lidí, nepředstavujte si celou místnost konzultantů, ale máme třeba jednoho člověka, který se vlastně eh, specializuje na základní školství, střední školství, kdy vlastně se ptá školy, jaké jsou jejich představy, jaké jsou jejich ambice a pak se jim snaží pomoci najít tu nejvhodnější cestu, jak se pustit do navazování těch mezinárodních projektů. To tež máme pro střední vzdělání, pro vyšší vzdělání eh, ve spolupráci s trhem práce, eh, to tež také pro vzdělávání starších lidí, eh, ve spolupráci se sociálními službami. A oni vlastně eh, znají ten program a v té struktuře, zvláště u KA2, pokud, i když jste škola, neznamená to, že se musíte hlásit na projekt vlastně školního vzdělávání v rámci KA2. Proto jsme tedy zvolili tuto cestu konzultantů. Ještě několik doporučení. Eh, ta nejdůležitější, ne, že bych, protože bych jsem ředitelem Národní agentury, ale i tak bych chtěl zdůraznit, že v tomto okamžiku je třeba dále vyjasnit úlohu národních agentur, například v různých eh, formulářích jsou tady velká očekávání eh, od poradenských služeb, je veliká poptávka po šíření informací o projektech, o jejich propagaci. Měli jsme vlastně za sebou těžké období, kdy jsme na, najednou zpracovávali LLP a Erasmus+, a teď musíme začít pracovat v terénu a s lidmi v terénu. Nejenom uplatňovat ty administrativní postupy, ale být skutečnými partnery projektu. Pak náměty ohledně rozpočtu, ale četl jsem to i v té zprávě, je tam ten lineární vývoj, možná bychom ty peníze měli jak si podpořit trochu rychleji, než se plánuje. Eh, máme stejný lineární eh, nárůst i našich eh, poplatků na řízení, Teď tedy potřebujeme ty profily, aby byly připraveny na čtyři roky jako národní agentura, tedy musíme být schopni investovat nyní do některých zdrojů a kompetencí a nikoli až v roce 2020, kdy se ten rozpočet navýší. Eh, možná úplně poslední doporučení. Je to složité s načasováním. Dostali jsme schválený pracovní program od Evropské komise s rozpočtem v září projekty se musí zadat do února dalšího roku. To znamená, máme čtyři měsíce na to, abychom zpracovali všechny možné změny a, a abychom je vlastně převedli do těch našich potřeb nebo do potřeb lidí v terénu. Bylo by tedy dobré, kdyby ten roční eh, program a rozpočet byl k dispozici dřívěji, abychom eh, se tomu mohli rychleji uspůsobit a lépe uspůsobit. Eh, počítačové programy o tom nebudu mluvit, harmonizace Byly tady určité možnosti a myslím si, že tady nejde o přepracování programů. Myslím si, že to je taková výzva pro národní agentury a komise, aby se společně podívali na velice třeba i drobné úpravy, které bychom mohli udělat a které by měly vysoký účinek. A rok 2016 a další roky prosíme o stabilizaci dejte nám prosím prostor, abychom se mohli profesionalizovat, podpořte Erasmus+, měl by narůst rozpočet. E, konečně budeme mít nějaké e, možnosti pro KA2. Příští rok bude výročí 30 let Erasmu a pokud se má diskutovat o zásadních změnách programu, tak prosím, e, dělejte to až pro období po roce 2020 a ne na nynější dobu, protože bychom se nestihli připravit. Děkuji. Uh, děkuji mnohokrát, velice zajímavá zpráva, velice zajímavé závěry a náměty, zkušenosti. Takže děkuji za velice zajímavé prezentace toho scénáře i z hlediska toho řízení a konkrétních každodenních potřeb a zkušeností, které máte. A nyní dám slovo kolegům. Nevím, jestli pan kolega Zver chce mluvit teď nebo na závěr. Dobře, na závěr. Takže paní kolegyně Libačka se přihlásila o slovo jako první. Paní převodničan. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte, abych začala otázkou, otázkou, kterou tady vlastně přednesl poslední řečník. Zda by ty národní agentury vlastně měly prodávat určitou značku, určitý produkt, nebo zda by se, to, zda by se mělo jednat o posilování mezinárodnosti. Pokud jde o Erasmus+, musíme si uvědomit, že tento program má určitou značku, má určitý image, je to program, který je vlastně nejznámější. To je jedna věc. Za druhé, Erasmus Plus je výjimečný v tom, že je právě tak úspěšný. Nemáme tolik eh, vlastně vlajkových iniciativ, které by byly tolik úspěšné. A za třetí, v současnosti, kdy evropská identita je v krizi, tak musíme si tohoto programu vážit ještě víc, protože tento program nám může a měl by pomoci v tom, abychom vlastně měli generaci skutečných Evropanů, kteří se budou hlásit k evropské identitě. A to je vlastně trochu taková alternativa k té vaší otázce. Myslím si, že obě věci se dají sloučit. Je to určitá značka, ale také je důležitá ta mezinárodnost. Tento produkt, tato značka by měl mít co možná nejširší cílové publikum. A nyní bych se chtěla soustředit na nejdůležitější myšlenky, eh, které zazněly na semináři, který pořádala naše frakce eh, socialistů. Jeden argument, který se stále opakoval, a možná to není tak v souladu s dojmem národních agentur, byl eh, následující. Na základě údajů Erasmus Plus zřejmě není univerzálním programem, není pro každého. Hlavními příjemci jsou ti, kteří se mohou spolehnout na finanční pomoc svých rodičů. Eh, ty, eh, ta stipendia jsou různě vysoká, ale obecně nejsou vysoká dostatečně na to, aby ten eh, dotyčný vlastně s tím mohl výjít bez pomoci rodičů. Ta stipendia tedy se poskytují v různé výši. A přístup k, ke stipendiím je také odlišný. Německo například dávalo eh, ty dotace z 80% všech učňů v Norsku například něco takového se nedělá vůbec. To jsou takové dva extrémy. Nyní bych ještě chtěla uznat to, co tady říkal zástupce ECTC i univerzity to, co realizujete na univerzitě v zahraničí, se vám na domácí univerzitě potom jenom málo kdy uzná. A to je, myslím, velice špatné, že ty kredity se neuznávají. Potom také eh, s tím souvisejí různé eh, poplatky eh, za programy. Pokud jde o výměnu například mladých badatelů, Eh, tak stále přetrvává mnoho překážek, které brání těmto výměnám. Mezioborová mobilita by se také měla podporovat, protože studenti nemusí eh, nutně jet na univerzitu, mohou třeba jet na nějakou stáž, praxi do nějakého podniku. A otázka, která se stále opakuje a vrací, se týká hlavních problémů souvisejících s dostupností srozumitelných informací o odborné přípravě. Odborná příprava se vnímá jinak než eh, kvalifikace získávaná na univerzitě. Tak eh, teď mi řečeno, že už mám tady skončit, ale ještě na závěr dvě eh, stručné poznámky. Klíčová akce dvě. To je velmi důležitá věc, protože ty akce, které se týkají inovací a výměny dobrých postupů, by nám měly umožnit, eh, abychom měli vlastně budoucí generaci těch, co budou využívat eh, Horizont 2020. Ale ten, to množství produktů je nedostatečné, postupy jsou příliš komplikované, tak jsem se to aspoň dozvěděla. Národní agentury by měly pracovat společně a ve spolupráci, ale ještě je třeba zdůraznit jednu věc. Decentralizace komplikuje život národním agenturám, někdy mývají vlastně centrály v Bruselu. Bruselské agentury chtějí, aby se jejich rozpočet posílil, ale ten nárůst nebyl dostatečný. A ještě otázka na komisi. Rozpočet byl omezený. Co se stane se strategií sociálního začlenování a diverzity mládeže, rozmanitosti mládeže v rámci Erasmus+. Eh, co bude s touto strategií. Je možné zohlednit i další vzdělávací potřeby v tomto ohledu. Těším se na spolupráci s panem Zverem, už eh, jsme spolupracovali na boloňském procesu. Děkujeme za vyjádření, bylo to velmi kompetentní, ale musím říct, že musíme dodržovat časový limit. Eh, kolega Zambasky. Děkuji. Vážení kolegové, Mnohokrát děkuji za to, že jste nás seznámili s touto studií. Já myslím, že se nám to bude velmi hodit. Tato studie byla velmi dobře připravená, ale to není jediný důvod. Jako na europoslance se na nás obrací různé organizace a občané. Chtějí se s námi podělit o své problémy. A my jasně vidíme, jaké ty problémy jsou. V souvislosti s programem Erasmus Plus lidé čelí různým problémům. Říkají, že je moc složitý, zvlášť když chcete požádat o účast programu. Občané se domnívají, že je málo dostupný. Erasmus Plus je velice dobrý program. Měl velké úspěchy, lidé o něm vědí, protože je velice atraktivní a poskytuje řadu příležitostí. A také si myslím, že je užitečný, protože pomáhá mladým lidem eh, s dalšími schopnostmi a dovednostmi, zvlášť pokud jí dál studovat. A vzdělání, celoživotní vzdělávání je recept na úspěch. Já v tento program věřím a myslím, že takovéto prováděcí zprávy bychom měli mít. Také protože máme celý rok na to, abychom se zamysleli nad těmi procesy, analyzovali je a zjistili, jak bychom věci měli dělat. Každá změna žádá nějaký čas. Pokud chceme, aby Evropská komise něco změnila, měli bychom počkat a pak posoudit výsledky. V tomto programu hrají velkou roli národní agentury. Myslíme si, že si potřebujeme vyměňovat osvědčené postupy. Tak postupíme ku jako předu a vyhneme se problémům. Velice rychle se problémům zbavíme. Mluvilo se o rozpočtu, potřebujeme efektivitu, nejenom navýšení rozpočtu. To bych zopakoval znovu, Potřebujeme velice dobré mechanizmy. Děkuji. Děkuji. Nyní má kolegyně paní Šojdro, má slovo kolegyně paní Šojdrová. Já bych eh, se pokusila odpovědět na tu otázku, eh, jaká je role národních agentur. Eh, tak, jak už tady bylo řečeno, vy máte zprostředkovat informace do terénu, máte provádět administrativu, ale také musíte poskytovat zpětnou vazbu. A to jak pro ministerstva, tak pro komisi a také pro nás poslance. Takže já jsem za to vděčná. Bohužel ta zpětná vazba není dostatečná. E, pro vás, e, pro komisi bych měla takovou informaci. E, projekt, který byl podaný v klíčové aktivitě 2 vysokou školou, po čtyřech měsících nemá škola informace o tom, zda projekt uspěl a jeho realizace má probíhat v roce 2016 a 2017. Jak má vypadat kvalita takové mezinárodní spolupráce, když eh, se ta škola, ty školy, ty pracoviště na to nemůžou vůbec připravit? Ehm, já to tady uvádím jako konkrétní zkušenost, kterou máme s jedním projektem a ehm, myslím si, že to není dobrý, není dobrý eh, systém, že je potřeba opravdu zjednodušit. Když se hovoří o zjednodušení pravidel, tak nejde o vyplnění formulářů. To nevadí, ty formuláře se dají vyplnit. Ale doba, jakou se čeká na rozhodnutí a vyhodnocení, je příliš dlouhá. Příliš dlouhá. To prostě eh, zamezuje kvalitní naplnění toho projektu, no, brání kvalitnímu naplnění. A ehm, druhá eh, připomínka, která je, tady zaznělo, že příští rok bude 30 let od zkušenosti eh, nebo od trvání Erasmu a vůbec těchto projektů. Já myslím, že to je doba, kdyby skutečně mělo dojít k dobré analýze toho, co, jaký je přínos ehm, a vyhodnocení, protože Eh, tato studie je sice zajímavá, ale to, že ta návratnost není stoprocentní, tak eh, pro mě to není dostatečná informace. prostě, je to dobré, určitě děkuji za tu studii, ale já třeba vůbec nevím, jestli agentura České republiky se zapojila, já se jí budu samozřejmě ptát, na její zkušenosti jsem s ní ve, styku, ale pokud po 30 letech chceme vyhodnocovat a v roce 2020 má být nový start a my se připravujeme na nový start, tak my potřebujeme detailní analýzu, slabých a silných stránek a návrh, jak dál pokračovat v Erasmu. Souhlasím s tím, že teď nedělat žádné zásadní změny, zlepšovat fungování, ale připravit se na mm, nové fungování v roce 2020. To je priorita, Ta musí být zásadní um, analýza toho, jak to dnes funguje. Děkuji. Grazie. Ehm, questo comunque mi pare stato un bell'inizio di Děkuji, já si myslím, že to je takový hezký začátek toho, že jdeme trochu do, více do hloubky. Judy eh, Morgano, děkuji za slovo. Já nebudu opakovat to, co říkali už kolegové. Ale myslím si, že vzhledem na nové výzvy, před kterými Evropa je, zejména mám na mysli ochranu a zhodnocení našeho systému svobody a demokracie, což jsou podle mě prvky, eh, které musíme z toho kulturního hlediska chránit, nejenom podporovat, ale také chránit a i s ohledem na inkluzivní společnost, na boj proti radikalizaci. Já bych chtěl vědět, co si komise myslí o posílení evropského přístupu v těchto společných výzvách, na kterých se podle mne shodneme, jaký to bude mít dopad na podporu a příjmy u inovativních projektů, které jsou velkého rozsahu a e, probíhají v civilní občanské společnosti. Mám na mysli zejména nevládní organizace, které pracují s mladými. A pak mám druhý dotaz, a sice e, Vidíme nárůst u Erasmus Plus pro posílení e, vzdělávání a přípravy mladých Eh, to je určitě věc, kterou všichni považujeme za pozitivní, ale zatím se ukázalo, že toto je efektivní pouze z části, protože velká část toho nárůstu, no, podstatná část toho navýšení je vyhrazena na rok 2017. Až teprve tehdy dojde k tomu výraznému navýšení. Takže došlo objektivně k určité stagnaci eh, operativních financí. Nedostatek zdrojů zabránil organizacím i nevládním a občanské společnosti v tom, aby eh, vykonávali svou funkci. Tak s ohledem na to mám dotaz, zda souhlasíte s tím, že zapotřebí mm, posílit tento eh, typ vztahu. Protože pokud nevyjdeme z občanské společnosti, tak eh, riskujeme, že bude vše institucionalizováno a že, mm, to, že dojde ke ztrátám. Paní kolegyně Triple? Yes, thank you very much for... Ano, mnohokrát děkuji za všechny prezentace. Já bych ráda zdůraznila, že souhlasím s některými z těch doporučení a zjištění. Samozřejmě nejsou to nové věci. Platí to pořád znovu. Jde o větší flexibilitu v rozpočtu a o to, abychom v rámci programu Erasmus Plus měli možnost přesunovat peníze z jedné části do druhé. Musíme dělat prostor pro malé žadatele. Ano, to také slýchám stále dokola, když mluvím s lidmi v terénu. Nepotřebujeme víc nástrojů informatiky, ale lepší nástroje. Ano, a pak tady bylo ještě jedno to doporučení k té webové platformě, aby se zjednodušila zpráva, audit a tak dále. Takže je tam hodně dobrých doporučení pro to, co můžeme udělat k lepšení programu a k lepší zprávě. A pak mám jednu otázku. Protože vy různě přistupujete k tomu, jak pojmenovat ty staré programy. Vy říkáte, že je velice důležité udělat to, oslovit ty lidi, kteří jsou na to zvyklí, a pak také říkáte, že jste se rozhodli udělat to jinak. A já bych ráda věděla něco víc o těch různých přístupech, jaké jsou výhody toho, že si zachováme ty názvy a budeme s nimi opravdu pracovat, budeme je šířit, a nebo ten uh, jiný přístup, protože zatím, když jsem mluvila s lidmi v terénu, zatím říkali, že je potřeba, aby byly ty staré programy rozpoznatelné, aby se v tom dokázali vyznat. Takže možná, že byste se ještě k této otázce mohli trošku vyjádřit. Děkuji. Allora, ora io... Dobře. Teď mám slovo komisi. Máme tady vedoucího jednotky eh, Filipa Vandetera a mm, nevím, jestli tady je někdo za agenturu, my na ně máme i přímé otázky, eh, někdo z EAC. Bylo by to určitě užitečné, je tady někdo? prosím o chvilku strpení. A potom, pokud budete chtít odpovědět na některé z těch otázek, tak máme určitý omezený čas a na závěr pan Zver. A já bych teď ještě chtěla poděkovat za přítomnost hostů, které tady máme od kolegyně paní Gyong. Jde o šest expertů z Burgignon, z odvětví eh, celoživotního vzdělávání. Děkujeme vám za přítomnost. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se. Mnohokrát děkuji za tyto velice zajímavé prezentace a za také za informace od dvou národních agentur. My jsme si podrobně prošli obě zprávy, které teď máme před sebou, jsou opravdu užitečné a hodně nám to pomohlo při vylepšování současného programu Erasmus+, protože jedna věc je jasná, je tady prostor k vylepšení. To víme velmi dobře. A na druhou stranu bychom si také měli uvědomit, že Erasmus Plus patří k nejúspěšnějším evropským programům v historii, jestli vůbec není nejúspěšnější a také, když ho hodnotíme v současném klimatu, pořád odkazujeme na současnou atmosféru, takovýto program potřebujeme víc než dřív. A když se trošku ohledneme zpět, dá se také říct, že jsme došli hodně daleko a je pravda, mluvilo se o tom, v příštím roce oslavíme 30. výročí toho prvního programu Erasmus. Před 30 lety to byl maličký program, vyplynul z velice obtížných vyjednávání, zejména s radou, která neviděla žádnou roli pro Evropskou unii v nějakém programu pro vzdělání financování bylo opravdu málo, měli jsme velmi malý počet studentů. A teď hlavně díky Evropskému parlamentu máme velice dobře finančně zabezpečený program Erasmus, který pokrývá spoustu odvětví. Investujeme také poprvé do sportu. A je to vůbec nejznámější program ve všech 28 členských státech. Takže já myslím, že to také zaznělo v té zprávě je to velký krok vpřed, ten současný program Erasmus+. A tak to také vidíme i my, že postupujeme ku předu poslední 30 letech a teď jsme udělali velký krok směrem k jednému jednotnému integrovanému programu, místo těch sedmi jednotlivých programů, které jsme měli dřív. A první věc by byla asi to, že podle našeho hodnocení Erasmus Plus přináší výsledky a to od prvního dne. Když se podíváme na to, čeho jsme zatím dosáhli, Díky programu více než 2 miliony Evropanů mohli na nějakou dobu žít v jiné zemi. Celkově jde o 2 milionech 300 tisících účastníků, kteří se aktivně zapojili do jednotlivých eh, programů díky národním agenturám a výkonné agentuře jsme financovali přes 54 tisíc projektů a týká se to 172 tisíc organizací celé EU. A já myslím, že další oblast, která by měla být zmíněna, je sociální integrace v tom programu. My víme, že na tom Evropskému parlamentu také záleží. Snažili jsme se a byli jsme přesvědčeni o tom, že musíme postoupit ku předu, pokud je o Erasmus. Zatím vidíme, že 37 účastníků jsou lidé z takzvaných znevýhodněných prostředí. A ta odnož vyššího vzdělávání Erasmus+, Plus, tady se snažíme opravdu reformovat to, jakým způsobem dáváme ty granty. Jistě jsou velice nízké, ale pracujeme na tom, jak je rozdáváme studentům. A teď máme systém, kde studenti ze znevýhodněného prostředí dostávají něco navíc každý měsíc. Je to 100 až 200 eur za měsíc. A zatím eh, to tak dostalo asi 31 tisíc studentů. A vůbec poprvé se také rozlišuje mezi životními náklady doma a v hostitelské zemi, aby se zajistilo, že lidé ze zemí, kde je nižší životní, nebo kde jsou nižší životní náklady, budou mít dost peněz na to, aby přežili v hostitelské zemi, kde jsou náklady vyšší. A například studie z nedávné doby z Francie ukázala, že když se podíváme na populaci studentů, kteří se pohybují přes Erasmus ve vyšším vzdělání, je jich poměrně víc ze znevýhodněných prostředí když se podíváme na celkový počet. Takže vidíme, že i v tomto ohledu jsme dospěli dál. A další věc je stoprocentní využití rozpočtu. Máme velice málo, jestli vůbec nějaký program na evropské úrovni, který vykazuje rok od roku stoprocentní úspěšnost. A je to proto, že Erasmus Plus je velmi úspěšný program, je po něm vysoká poptávka a to můžeme vidět jako velice pozitivní prvek. Samozřejmě všichni víme, že to má i své nevýhody. Znamená to, že každý rok hodně, hodně velice kvalitních projektů odmítáme. A u partnerství je úspěšnost 20%, to znamená, že 80% žadatelů, kteří věnují čas žádosti, musíme zklamat. A pak je tady další věc, například ta doba, po kterou trvá hodnocení, národní agentury se opravdu musí snažit, aby to hodnocení bylo spravedlivé u projektu na vysoké úrovni, ale přitom vědí, že dokážou financovat jenom omezený počet. A další úspěšnost toho programu spočívá ve flexibilitě, pokud jde o jednotlivé obory. Já myslím, že to bylo zjevné. To říkala Rada i parlament. Potřebujeme program za účelem implementace politických cílů. A o začátku vyjednávání v roce 2011, vyjednávání byla uzavřena v roce 2013, se ten politický kontext v Evropské unii změnil, přišla migrační krize, musíme investovat víc do sociálního začlenění, musíme pomáhat řešit radikalizaci, máme agendu nových dovedností, kterou nedávno přijala komise. A ve všech těchto případech díky ročním programu jsme byli schopni přesunovat priority podle toho, jaké potřeby vyvstávají. A věc, která tady také zazněla, na které mi také záleží, je to, že bychom neměli zapomínat, když mluvíme o problémech s prováděním, že výkonná agentura, ale především národní agentury stály téměř před nemožným úkolem v letech 2014 a 2015, protože museli uzavřít staré programy v základě starých postupů se starými nástroji informatiky a zároveň zavést zcela nové programy s novými nástroji, s novými postupy. A připouštím, že ty nástroje informatiky nefungují moc dobře, takže nebylo to snadné. Ale závěr je takový, že celkově jsme na správné cestě a chci také zmínit ještě jednu věc, to tady také zaznělo v diskuzi, a to je uznávání, úroveň uznávání. Teď vidíme, když přijde na vyšší vzdělání, že 80 kreditů, které studenti získají v zahraničí, uznává i domovská instituce. V rámci programu LP to bylo 70 takže v prvním roce Erasmus Plus to stouplo na 85 a očekáváme, že to dál naroste, protože dál tlačíme na vzdělávací instituce, aby udělali víc z hlediska uznávání. Takže pomalu, ale jistě eh, se přibližujeme úplného uznání, takže jsme celkově na správné cestě. Když se podíváme, čeho jsme zatím dosáhli, věříme, že naplníme, dokonce přesáhneme cíle, které jsme si stanovili na začátku programu. Ale samozřejmě neměli bychom se vyhýbat těm jednotlivým problémům, o kterých se mluví v tomto kontextu i v diskuzích s národními agentury, i v rámci odezvy, kterou dostáváme od příjemců. A velice krátce bych ještě zmínil čtyři věci, které se objevily i dnes. Za prvé, informatika. To byla skutečná výzva. Přejít ze sedmi dost odlišných programů s různými pravidly, postupy, nástroje informatiky na jediný přístup a vyvinout nové nástroje v informatice někdy od nuly, někdy v návaznosti na předchozí nástroje, které možná nebyly úplně stabilní a v některých případech s využitím tzv. korporativních nástrojů. To znamená, to jsou věci, které se používají v celé komisi ale s přihlednutím ke specifikům takových programů jako Erasmus+, takže byla to velká výzva. Uznáváme, že to eh, vedlo k problému pro národní agentury, byl to takový zlý sen, zvlášť v roce 2014, ale já doufám, že každý může uznat, že postupně se to daří zlepšit. Máme akční plán pro informatiku, projednali jsme to s národními agenturami a myslím, že společně s národními agenturami Věříme, že zbývající problémy vyřešíme a pokud ne v nadcházejících dvou měsících, tak rozhodně na začátku roku 2017 budeme mít stabilní a dobře fungující informatiku. A musím dodat, že samozřejmě trvá nějakou dobu, než příjemci rozpoznají ta vylepšení. Když projednáváme zlepšení s národními agenturami, pak nějakou dobu trvá, než se to projeví v praxi několik měsíců, takže myslím, že musíme požádat o trpělivost i příjemce, ale myslím, že se dá říct, že jsme rozhodně na správné cestě. A další věc, na kterou narážíme pravidelně, otázka menších organizací. Jsme dostatečně inkluzivní. Pokud je o malé organizace, řekl bych, že podle mě ta rovnováha na začátku nebyla správná. Možná jsme se příliš zaměřovali na velké projekty Mezitím jsme přijali určitá opatření. Národní agentury mají větší flexibilitu, aby mohly vybírat víc projektů. A výsledky už vidíme. V roce 2016, když se podíváme na žádosti, vidíme, že je mnohem víc žádostí o menší rozpočty od menších organizací. Takže konečně se nám snaží eh, nastavit rovnováhu. A další věc, kde podle mě musíme najít správnou rovnováhu, je eh, eh, ta otázka názvů, značek, propagace Erasmu, názvů, které jsme se které se používaly v předchozích generacích. A tady se dá říct, že propagace Erasmus Plus má jednoznačné výhody, protože podpoří tu průřezovou povahu, potřebujeme víc organizací, které budou pracovat se školami, potřebujeme víc institucí VED, které pracují s institucemi vyššího vzdělávání, takže to se ještě nepodařilo, přestože eh, narůstá spolupráce mezi odvětvími, jak ukázala studie, je, není to dostačující a musíme také získat nové příjemce. A to je také užitečné pro značku Erasmus+. A na druhé straně jistě budeme oslavovat 30 let Erasmu a vysvětlíme, jak jsme přešli od Erasmu k Erasmu+, a zdůrazníme také ty předchozí značky. A když dovolíte ještě jednu úplně poslední věc, jednodušení, řekl bych, že Není nic složitějšího než zjednodušení, nicméně my uznáváme, že musíme dělat další kroky. A chci říct, že u financí, u finanční zprávy využíváme jednotkové náklady, ubíráme se tímto směrem smlouvy, smlouvy mezi národními organizacemi a příjemci jsme přehodnotili, teď to posíláme příjemcům, doufám, že uvidí, že ta administrativní zátěž je nižší. A poslední věc, žádosti, to je obtížná věc, protože potřebujeme spravedlivé hodnocení žádostí, a to vyžaduje spoustu informací. Ale přitom se teď snažíme omezit počet otázek a délku těch formulářů žádostí pro příští kolo, pro rok 2017 a aktivně pracujeme na onlineovém formuláři, protože to pak příjemcům usnadní podávání žádostí. To je z mé strany zatím vše. Děkuji. Eh, sorry. Děkuji počítáme eh, se spoluprácí s komisí. Já bych chtěla dát ještě čas expertům, nicméně nám času moc nezbývá a ještě musíme dát také prostor kolegovi Zverovi. Přejete si odpovědět každý z vás jednotlivě nebo jenom někdo z vás? Tak, mm, tak po minutě, protože v 55 musíme skončit. Yes, the names. I mean, Ano, eh, jména nebo názvy, to je věc, která se neustále vrací, neslyšíme to poprvé a ne všichni mohou vyhrát. Já chápu, že sebou nese určitě určitou totožnost, které se nechtějí vzdát, takže tady je taková konkurence o jména, někdy se objeví úplně nová například o programu pro celoživotní eh, vzdělávání. Mně se to nikdy nelíbilo, přišlo mi to příliš technické. Erasmus 1, dobře, ne každý vyhrává. Ale myslím si, že svým způsobem je konzistentní, že máme nějaký program a řekneme, že se budeme dívat nebo zabývat pouze tou, lin, tou linií aktivit, činností. Jestliže máme ale jedno společné jméno a ty podružné identity nejsou až tak důležité. Jedna agentura řekla, že pokud to komise myslí vážně, tak se musí sama přeuspořádat, změnit svou organizaci. Máte je útvar pro vyšší vzdělávání, útvar pro mobilitu a tak dále. Někdo další? Já bych chtěl říci, že více finančních prostředků není pouze řešením pro zlepšení účinnosti, efektivity programu Erasmus Plus a jeho projektů. Potřebujeme větší účinnost činností a řízení těchto projektů. Musíme definovat inovace, Potřebujeme nové, vylepšené procesy, e, služby a produkty, které e, zákaznickým organizacím poskytujeme. A potřebujeme menší administrativní zátěž. Dále potřebujeme informační nástroje a spoustu vylepšení e, při provádění programu Erasmus, jestliže chceme zvýšit účinnost. Pan Mikke. Ehm, děkuji. Menší organizace určitě potřebují větší podporu, to je jasné, takové jsou naše zkušenosti. Vidíme tady trend od menších organizací směrem k větším, které mají větší zkušenosti, ehm, větší zdroje a tak dále. Takže musíme vytvořit také prostor pro menší organizace, aby mohly se do programu zapojit. Závisí to na formátech, které nabízíme, ale závisí to také na eh, národních agenturách, které nabízejí služby. Je to tedy i věc národních agentur, které vytváří určité pojítko vazbu. Jsou takovými prostředníky, kteří to celé umožňují. Všichni si nacházíme svůj vlastní způsob a když hovoříme o eh, specifičnosti odvětví, tak tady nejde jenom o tu značku, o jméno, ale potřebujeme takovou to hlavní značku eh, Mládež v pohybu nebo Youth in Action. A v různých zemích máme eh, různé přístupy, protože se tam i liší situace té dané země. A to je to, co zatím stojí. Nemůžeme mít jeden jediný přístup. Eh, můžeme říci a použít to moto jednotní v rozmanitosti. A poslední z vás, prosím v oblasti mladých často zaslýchám, že ta značka Youth in Action eh, stojí za to a já s tím souhlasím, protože pro mě to není jenom eh, název, je to takový základ v rámci Erasmus+. Eh, říká to, že Erasmus Plus má co nabídnout, nabídnout mladým. Měli jsme Mm, program Leonarda a Komenia, ale tam šlo o příležitost pro eh, vzdělávání ve školách v rámci Erasmus+. A odkazovali jsme se tak na předchozí programy, které vypadaly úplně jinak. A pokud bychom znovu zavedli ta stará jména, tak by to mm, vedlo ke zmatku a rozruchu. Já si myslím, že potřebujeme Erasmus Plus je to scéna pro mobilitu studentů ve vyšším vzdělání, ale v národním kontextu, v kontextu národních politik mi chybí jedna věc. Chybí mi ministr vzdělávání, který by řekl, že mobilita a vyšší vzdělávání to všichni podpořují, ale ale ta mobilita účastníků, to je důležitá věc musíme vidět na úrovni politiky všechny možnosti a nejenom mobilitu ve vyšším vzdělávání. Eh, děkuji, to bylo velmi zajímavé. Ještě dám eh, slovo kolegovi Zverovi, ale chtěla bych zdůraznit tři věci. Za prvé, ehm, samozřejmě budeme mít důležité návrhy eh, k tomu 30. výročí a chtěla bych připomenout, že Sofia Korády byla takovou matkou celého programu, dostala, ehm, dostala také důležitou cenu, důležité ocenění ve Španělsku Eh, chtěla bych připomenout ty osoby, které jsou stále ještě mezi námi, byť už mají určitý věk. A máme také výročí dobrovolné služby, o tom se moc nehovořilo, ale chtěla bych to připomenout, protože tento aspekt také zapadá do tohoto programu a my bychom chtěli důrazně toto znovu eh, spustit a oživit, eh, tu dobrovolnou službu. A chtěli bychom to více vytěžit, využít, je to určitě věc, která je důležitá. Potom dalším tématem je téma sportu, je to nová oblast, jak dobře víte. Dále, druhá věc, co se týče strategických akcí, které se musí propojit s těm strategickými aktivitami eh, jednotlivých eh, zemí, to znamená ty průřezové aliance dovedností, partnerství a tak dále, tak to je další velká výzva eh, v rámci Erasmu+. Plus a někde to může opravdu pomoci zlepšit eh, kvalitu vzdělávacích systémů a může eh, vzniknout to, to čemu přes říkáme evropský vzdělávací systém. A další věc, eh, o čem bude hovořit určitě pan Pravodaj, a to je hm, takzvaná záruka mástrů. A to je věc, kterou bychom měli dále proskoumat. A na závěr jsem přesvědčena o tom, že došlo k určitému zmatení cílů, protože jsme tam neměli povinnost takového podnázvu, podruženého názvu, protože ten název Erasmus to je skvělý, ale eh, došlo k určitému zmatku, protože mm, měli za to, že to je určeno pouze eh, studentům univerzit. To znamená, značka je důležitá věc a k tomu se ještě vrátím Hovořila o tom kolegyně Triple. A měli bychom tam mít takovou nadznačku eh, Erasmu, ale potom odkaz eh, na eh, ty jiné oblasti mimo univerzity. Pan kolega Zver. Mnohokrát děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych k tomu rád řekl některé ze svých závěrů, abych doplnila vaše závěry. Na základě těch prezentací jednotlivých řečníků a samozřejmě zohlednil jsem také připomínky kolegů v tomto výboru. Údaje, které nám předložil profesor Richter, jsou pozitivní, podle mě. Když mluvíme s jednotlivými národními agenturami, máme z toho trošku jiný pocit. A proto tato studie má větší hodnotu než rozhovor s jednou agenturou. A i závěry z té studie mají větší hodnotu. Zjistili jsme, že mezioborová spolupráce se zlepšila, zlepšilo se financování, ale je tady určité zdržení a já souhlasím s tím, že by bylo dobré trošku přidat, navýšit rozpočet, ale to není vždycky tak jednoduché. Já myslím, že jsme vyslali dnes velice důležitý signál všem, kdo pracují v oblasti vzdělávání. Už jsme měli dost důkladných strukturálních změn. Zřejmě bychom mohli dát Nobelovu cenu tomu komisaři, kdo se rozhodne, že nebude měnit celou strukturu celého systému, který nebude začínat od nuly. A viděli jsme, že některé agentury měly problémy při přechodu na nový systém, na nový mechanismus a tak dále. Takže potřebujeme méně nástrojů, ale užitečnější nástroje. Já opravdu doufám, že ten systém zůstane nějakou dobu stabilní a nebudou se provádět žádné změny, změny, které by znamenaly nějaký otřes pro koncové uživatele. A musíme také posilit spolupráci mezi národními agenturami a Evropskou komisí. Zvlášť spolupráci s výkonnou agenturou. tou agenturou, která má sídlo tady, v Bruselu. Takže harmonizace a standardizace jsou dobrá věc, ale musíme se postarat o to, že tady bude i jistá míra flexibility a autonomie v jednotlivých sektorech. To jsem si odnesl z vašich prezentací. Také je důležité zajistit spolupráci mezi národními agenturami samotnými, zvlášť pokud jde o mládež. To znamená, že ta agentura bude silnější partner pro spolupráci s Evropskou komisí. V nadcházejících týdnech a měsících provedeme důkladnou analýzu vaší studie. Samozřejmě bylo velice těžké projít to všechno za týden a zohlednit všechny ty plusy a mínusy, jak tomu říkáte. Chci vám ještě jednou poděkovat za spolupráci e, při přípravě této zprávy o implementaci. A ještě bychom měli zúraznit jednu věc, důležitou věc. Zástupce Evropské komise říkal, že není dobře, když velcí aktéři mají výhody a to platí jak pro organizace, tak pro projekty. Musíme podpořit menší aktéry v této oblasti. a pak bude Erasmus Plus ještě úspěšnější než nyní. A na závěr chci říct, že Erasmus Plus nemá jenom obrovský potenciál, pokud jde o zlepšení vzdělání, situace mládeže a tak dále, ale také pokud jde o vylepšení identity začlenění všech do demokratických procesů. Děkuji. Plně s vámi souhlasím s tím, co říkal kolega Zver. Strávili jsme spolu velmi zajímavé dvě hodiny. Mm, zprávy o provádění v našem výboru je práce, na které teď začínáme a myslím si, že jde o velmi důležitou příležitost. Je to příležitost pro nás, a můžeme tak spolupracovat i potom eh, s agenturami. Vy představujete přes 70 takže máte velkou odpovědnost a hodně zkušeností a proto váš názor je velmi důležitý a má svou váhu. A eh, věřím, že kolega Zver spolu se stínovými zpravodajemi bude mít spoustu informací a tím by to bychom vám chtěla poděkovat. Tento bod můžeme uzavřít a Následuje potom eh, spolu eh, s výborem pro průmysl společné setkání. Měli bychom začít za pět minut. Všem děkuji a prosím, abyste eh, zůstali v sálu, protože budeme hovořit o kulturním a kreativním odvětví a soudržné politice.